Eh, oceňujeme vaši práci na této záležitosti. Vážení kolegové, tímto končíme rozpravu na toto téma a pokročíme k dalšímu bodu na programu, což je eh, doporučení pro druhé čtení. Pan Florenc eh, je zpravodajem a týká se to odpadní elektrické a elektronického zařízení. Zpravodaj dostane slovo, jestli je tady v sále. Prosím, Karl Heinz. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl začít velice banálně a vysvětlit kolegům, oč jde, když hovoříme o takzvaném elektrošrotu, elektroodpadu. Oni říkají, ty vaše elektroodpady, to nic neznamená. Jedna tuna elektroodpadu obsahuje 250, ne, pardon, 1 milion mobilních telefonů má 250 eh, kg stříbra, 9 eh, tun mědi, velké množství paládia i zlata. Vážený pane předsedo, jedna tuna eh, mobilů má 50krát více zlata než rudy, ze které se zlato těží. Takže si uvědomme, jaké zde suroviny jsou a je velmi lehkomyslné, když Evropa nelegálně vyváží elektrošrot do Afriky, do Číny a do Indie a tam je tento elektrický šrot eh, recyklován za eh, podmínek ohrožujících výrazně životní prostředí, eh, přičemž my jsme schopni to zrecyklovat z 90% a v těch ostatních zemích třeba z 18 nebo 19%. A u některých zásadních otázek eh, této směrnice už jsme přece jenom vykročili dobrým směrem. Ta nelegální přeprava bude obývat, protože jsme obrátili důkazní břemeno. Ale pak zde máme také otázku, nakolik jsou vůbec členské země schopné a ochotné, a to platí i pro moji zemi, nakolik jsou schopné a ochotné eh, poskytnout příslušné personální zdroje, aby se toto pravidlo také vymáhalo v přístavech a na hranicích. Další e, tématem jsou úrovně sběru, ty a cíle sběrné. Ve Švédsku je to 16 kg a v jedné skvělé jižní zemi, od níž mám i své jméno, tam se sbírají 3 kg. To jeden výsledek je úžasný, ten druhý katastrofální. U mnoha zemích, které založily EU, máme úroveň sběru 3 až 4 kg na osobu a to je nezodpovědné vůči našim dětem, protože tak vyhazujeme na skládku suroviny a nikdo už se k těmto surovinám později nedostane. Takže eh, podařilo se nám naplnit sběrné cíle, naštěstí. Bohužel, v radě jsme se setkali s eh, velmi flegmatickým přístupem tento orgán Evropské unie ve všech jednáních se neprojevoval příliš proevropsky. Já vám to uvedu na příkladu, že když chcete dnes vyrobit v Evropě jako podnikatel svítidlo, tak musíte někoho přimět k recyklaci a 27krát se musíte přihlásit v 27 zemích, tak aby byla vyřešena pozdě- otázka pozdější recyklace. Eh, to je děsivá eh, národní politika. Zatímco u daně z přidané hodnoty vám stačí jedna přihláška, tak u recyklování nikoli. Bohužel rada to takto prosadila a malé a střední podniky vyrábějící svítidla budou muset i nadále se eh, přihlašovat v 27 eh, zemích a to znamená náklady 60 milionů eur za každý takovýto postup ročně. Myslím si, že to je katastrofa. Někde se odstranila trochu byrokracie, nicméně rada zde opravdu sedí na obrovských pytlích peněz, které musí podniky zaplatit a potom rada členské státy eh, bohužel prostě počítají s těmito penězi a to potom vede k obrovskými transfery. Pokud se svítidlo prodá nejprve ve Francii a pak eh, je dodáno do Itálie, tak dojde k obrovskému transferů, transferů peněz, který by bylo možné realizovat mnohem snáze prostřednictvím moderní technologie. Pane komisaři Potočníku, já jsem vám velice vděčný, že jste vy a vaši kolegové hráli důležitou roli v celém procesu, protože kdyby vy jste v tomto procesu nebyli zapojeni, tak jak jste byli, tak by to vyjednávání stroskotalo. Rada se chovala tak, že opravdu nepoznávám za posledních 22 let a zde nevylučuji ani svoji zemi. E, ta vůle propojit evropskou ekologickou politiku s ekonomickými kritérii byla velice malá. Je to skutečně žalostná nacionální politika a pane předsedo, ani pojem recyklace se nám nepodařilo celoevropsky definovat. Každý si může dělat, co chce. Směr, kterým jsme se vydali, je dobrý, ale musíme ještě udělat velmi mnoho proto, aby se rada nasměrovala tím správným směrem a vytrvala tam. A já vám děkuji za vaši podporu i za vaši trpělivost. Děkuji vám. A dávám slovo panu Potočníkovi. Mikrofon, prosím. Dámy a pánové. Dobré, dobrý večer všem. Máme dnes na programu velice důležité body. Jedno se e, týká tohoto bodu. Chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu a konkrétně zpravodaji panu Florencovi i stínovým zpravodajům a jejich týmům za úspěšné vedení jednání o směrnici týkající se Eh, odpadu eh, elektrických a elektronických zařízenící. Tady parlament a komise eh, stály bok po boku a bojovali za společné cíle, aby se zvýšila účinnost sběru, aby se snížila administrativní zátěž a bojovali jsme za to, aby příslušné úřady v členských státech měly potřebné nástroje a podařilo se nám společně to prosadit. Máme teď na stole směrnici, která se velice snaží dosáhnout cíle, které si stanovila komise. Samozřejmě. Rád bych eh, dospěl k takovým zlepšením eh, rychleji a také bych byl rád eh, zašel ještě dále, jako tomu hovořil pan Florence. Věřím, že také řada z vás by si to přála. Tato směrnice ale dává novou dynamiku do zvládání tohoto OEZ e a podpoří, zaslouží si naši podporu. Jenom abych vám dal určitou představu o zlepšení díky této směrnici. Udělejme si takový rychlý výpočet. Současný cíl sběru je 4 kg na hlavu ročně v každém členském státě. 500 eh, milionů obyvatel v EU. To znamená, že členské státy jsou povinny eh, dosáhnout sběru 2 milionů tun eh, OEZ e to je prakticky 20%. To znamená, že vlastně oni zvírají ještě trochu více, protože některé státy překonávají stanovený cíl. Nová směrnice nutí členské státy, aby eh, zajistili sběrem alespoň 85% eh, tohoto odpadu. To znamená, že do roku 2020, kdy se domníváme, že Evropané budou vyhazovat 12 milionů tun ročně, bychom měli sběrem získat alespoň 10 milionů tun. 10 eh, milionů tun, včetně olova, um, kadmia, rtuti a to všechno by se mělo zdravým způsobem zpracovávat. 10 milionů e, tun, včetně stříbra, zlata, platiny a dalším velice ceným e, surovinám, které budou vráceny do produkčního cyklu a budou snižovat náklady i emise. Tento výpočet možná není příliš vědecký, ale v každém případě ukazuje, že jsme opravdu udělali velký krok vpřed od současné e, směrnice. E, takovýto sběr tohoto odpadu je velice důležitý. E, vlastní zpracování je zásadně důležité, abychom zajistili, že zabráníme poškození zdraví a životního prostředí. To nám velmi leží na srdci, jak to vypadá s ochranou životního prostředí i zdraví. A taktéž i ve třetích zemích Ehm, oprávněný vývoz eh, použitého zboží, které eh, se skutečně eh, použije pro vybavení ehm, v dal, jako zařízení v těch zemích, to bylo někdy zneužíváno pro nelegální sběr. A tady by komise chtěla na mezinárodních fórech působit tak, aby e, nedocházelo k takovým nelegálním vývozům. Já mohu dnes říci, že komise může přijmout text, na kterém se dohodly instituce a bude se maximálně snažit, aby zajistila plné e, uplatnění Eh, směrnice poté, co to schválí parlament i rada komise eh, mm, bude postupovat celé řadě oblastí, například v oblasti eh, designu se bude snažit komise, aby bylo dosaženo těch požadavků a opatření, které se týkají směrnice o ekodesignu. Za druhé, Eh, dočasná eh, opatření pro státy s, potřeba, s problémy dosáhnout těchto eh, cílů, to se musí být opravdu omezit jen na výjimečné okolnosti a je třeba je objektivně posuzovat, náležitě zdokumentovat a také jasným způsobem ověřit. Komise chápe, že to spadá také do definice nanomateriálů a e, tady jsou určité potenciál, určitá potenciální rizika spojená s nanomateriály, která budou e, náležitým způsobem definována. Za čtvrté, komise se domnívá, že abychom respektovali smlouvy, je třeba eh, mít jasné metodologie, které spočítají, eh, kolik takovýchto elektrických elektronických zařízení se dává na trh a že se stanoví jasné eh, pravidla podle článku 7.4 a 23.4. Chceme informovat parlament, že budeme také uplatňovat právní nástroje, které nám dává eh, smlouva eh, a budeme se obracet na Evropský soudní dvůr eh, také jsme předložili prohlášení o provádění vážení členové OEZ, e to je eh, oblast odpadu, která velice rychle narůstá. Na druhé straně také obsahuje velice vzácné kovy a další suroviny, eh, které je možné recyklovat. Nikde jinde není jasnější, že odpad opravdu je Eh, surovinou, opravdu je zdrojem a že je zásadně důležité, abychom ho účinně využívali a eh, to je důležité pro naši konkurenceschopnou ekonomiku. Ano, není to pouze otázka ochrany životního prostředí, je to také otázka klíčová pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Děkuji. Thank you, Mr. Zeber. Děkuji, pan Zeber. Thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat panu Florencovi i Evropské komisi za odvedenou práci. Jedná se o tzv. recast a stávající platná směrnice eh, vznikla 13. února 2003, tehdy vstoupila v platnost, tady je tomu téměř 10 let a Zatím jsme toho nedosáhli mnoho v průměru EU. Karl Heinz zde již uvedl některá čísla a vidíme zde velké rozdíly mezi státy, například Rumunsko 0,8 kg, Lichtensteinsko 1,4, byť nejsou členská země, ani tam to moc nefunguje. Německo 7,8, 4,3 Česká republika. Mají zase velmi ús- velké úspěchy při sběru tohoto odpadu. Pokud nebudeme schopni mít v naší ekonomice systém recyklace, tak eh, výhledově nebudeme mít dostatek surovin. Komisař také hovořil o ekodesignu, že tam také už bude zahrnuté povinně zužitkování produktu po vypršení jeho životnosti v době, kdy je koncipován, je rozhodující věc. Tato směrnice má několik slabin. Například zde chybí propojení se směrnicí o ekodesignu. A také ten ustrnulý cíl 4 kg neodpovídá ekonomické situaci v zemích Současný přístup eh, těch 65% eh, a potom navýšení po přechodném období na 85% v tom novém návrhu je mnohem smysluplnější. Rozhodující ale také bude to, jak budou státy schopné vybudovat účinné systémy sběru. A zde záleží skutečně na členských státech, aby podpořili spotřebitele a také sem patří zodpovědnost spotřebitelů, aby E, sami byli aktivní. Takže ono bude záviset také na členských státech, jak tento systém budou zavádět a já spolehám, že komise to bude bedlivě sledovat, abychom dospěli k tom, těm cílům úrovně sběru, protože to je jediná šance, jak mít dostatek surovin pro e, naší e, výrobu a uchovat si životní prostředí, které potřebujeme. Děkuji a nyní má slovo paní van Bremt. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, William Painter ten řekl koncem 19. století kolegovi Žiletovi, eh, pokud chcete zbohatnout, tak musíte dělat takové produkty, které lidé eh, vyhodí. A myslím, že to je takový ten základ té společnosti, která věci vyhazuje. A je to problém, který mu dnes musíme čelit. V roce 2003 jsme zde měli poprvé tuto směrnici a tehdy jsme se zaměřili na té významné problémy této společnosti, která vyhazuje produkty na eh, ovzduší, na kvalitu půdy a další a na význam e, recyklace e, OEZ e a jejich vývozu do zemí třetího světa. To jsou nadále významné věci a nyní se přidává i další argument. Argument vzácných kovů, které jsou součástí mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení. A proto nás také podpořila určitá část průmyslu významným způsobem. Také nás významně podpořila komise, ale bohužel nás nepodpořila takovýmto způsobem rada. Rada má pořád takový dojem, že pravidla nejsou dobrá, že to není dobrá věc, ale eh, pravidla jsou dobrá věc a jsou důležitá proto, abychom dosáhli cílů eh, vysokého eh, stupně recyklace, minimálního vývozu odpadu a také toho, abychom eh, mohli znovu využít například naše staré mobilní telefony. Chci poděkovat panu zpravodaji, vděčíme jeho zkušenostem, že jsme mohli takto vyjádřit pozici parlamentu v diskusi s radou, která se pohybuje na naprosto nesprávné vlnové délce a proto tento návrh podpořím stejně tak, jako má celá frakce. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Panajotov. Máte slovo. Vážený pane komisaři, pane předsedo, kolegyně, kolegové. dohoda o nové směrnici je výsledkem dlouhých a složitých jednání mezi radou a delegací Evropského parlamentu. E, děkuji panu komisaři Potočníkovi za jeho porozumění a také za jeho odpovědný postup. Také děkuji panu zpravodaji, panu Florencovi, za jeho příspěvek k pozitivnímu výsledku recast, revize zakládá východiska pro lepší sběr elektronického odpadu. V současné době se pouze 30 elektronického odpadu recykluje, zbytek 70 buď to skončí na skládkách, anebo je ilegálně přepravováno mimo EU. Nová směrnice vytvoří podmínky pro společné evropské recyklování OEEZ. E, oblast působnosti směrnice je otevřená, ale v roce 2018 bude bude se na OEZ vztahovat další normy. Po roce 2019 budeme mít ještě ctižádostivější cíle. Bude se mět sbírat 65 o EEZ, to znamená produktů, které přijdou na trh. Další novinka je to, že eh, recyk recyklování má být účinnější a právě proto musí také prodejny, které mají 400 metrů čtvereční, akceptovat a přijímat malé spotřebiče. Tato směrnice je naším společným úspěchem a je důležitá pro všechny Evropany a jejich budoucnost. Děkuji a další řečník je pan Tromopoulos. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Jsme krok před eh, zlepšením řízení a zpravování o EEZ. Po dlouhých jednáních s radou a komisí jsme dospěli ke kompromisnímu textu. Tento text my jako zelení podporujeme. Nedochází k radikální změně, ale přece jenom je to změna. My jsme se také jako zelení zasazovali za zvýšení svěr, sběrných cílů tak, aby se sbírali OEZ e a také, aby se více stará zařízení kontrolovala, pokud jsou převážena mimo rámec EU. Také se hovořilo o nanomateriálech. nedokázali jsme úplně splnit naše cíle, ale komise musí vyhodnotit, do jaké míry je možno eh, selektivně vyhodnocovat nanomateriály. My máme relativně nízké cíle sběru, ale je také důležité, aby se nám podařilo zabránit nelegální přepravě do třetích států. Paní Gerlin. Děkuji. Jsem ráda, že vás vidím, pane předsedo, ve vaší pozici. Tato revize byla navržena komisí, což byl dopad toho, že eh, členské státy nedokázaly instalovat v roce 2003 až 2008 recyklační systémy. V roce 2008 více než 70 elektronických zařízení buď to bylo nelegálně vyváženo, anebo skončilo na skládkách. A to je špatné. A já především si myslím, že o tento úspěch se zasadil především pan Florence který pracoval velice tvrdě. My musíme zlepšit situace, to je absolutně nutné. Byly také přizpůsobeny sběrné cíle z hlediska metodologie a také cílu. Některé členské státy dostaly více času a s tím souhlasím. Jestliže s nimi chceme spolupracovat, pak musí mít také efektivní finanční systémy. Já jsem také ráda, že finanční aspekty jsou v rukou členských států. Jsem také ráda, že nedošlo k navýšení nákladů pro regionální a městské orgány ale také spotřebitele musíme motivovat k recyklaci, především v této této náročné ekonomické době. To znamená, že my musíme také občany informovat, o co tady jde a e, nyní je míč na straně členských států, které musí začít plnit. Děkuji vám, děkuji vám také za vaše milá slova. Já také doufám, že získám podporu a měl jsem podporu ze strany vaší skupiny při volbě. A nyní paní Wils. Už dlouhou doby hovoří průmyslové země o tom, jak na tom jsou, ale my můžeme žít tak, jak žijeme, jenom proto, protože tak činíme eh, na náklady chudých zemích tohoto světa. Tak je to i v oblasti OEEZ. Eh, myslím, že rozsah působnosti této směrnice může být příkladem pro ekologickou legislativu. Těší mě eh, cíl sběru 85%, a to proto, že Rada dlouhodobě podporovala mnohem nižší cíle. Opakuji, že parlament musí na tyto věci tlačit, protože pokud zákonodárce bude pracovat intenzivněji, tak potom to podpoří inovace a nalézání nových řešení. V této souvislosti také podporuji to, že nejsou ze směrnice vyňaty solární moduly. Bylo to správné e, nespoléhat se pouze na dobrovolné závazky výrobců, protože parlament e, v minulosti velmi často podlehl e, tlaku takto učinit a pak se ukázalo, že to byl pouhý nástroj, jak celou věc zdržet. Nicméně vůbec nesouhlasím, jak se zachází s nanomateriály v této směrnici. Je naprosto nezbytné, aby odpadní zařízení, která mají nanomateriály, byla zpracována odděleně. Ale ve zprávě je komise pouze vyzývána, aby proskoumala, zda by se to tak mělo v budoucnu část stát. To je e, příliš volná formulace. Nanomateriály mohou být e, při znovu zpracování nebezpečné pro osoby a životní prostředí a mohou také ohrozit lidské zdraví. Proto vyzývám komisi, aby nanomateriály proskoumala skutečně podrobně. Pokud nebude prokázáno, že eh, z těchto produktů neplyne žádné nebezpečí, tak se prostě takovéto produkty nesmí dostat na trh. Přesto mě těší výsledek, těší mě vytrvalost eh, parlamentu při jednání s radou, ta se vyplatila a proto chci také poděkovat panu zpravodaji. Děkuji, pan Rossi. vám, pane předsedající Směrnice týkající se tříděného eh, sběru elektronického odpadu zde stanovuje cíle eh, recyklace a znovuzpracování. Nyní je důležité také snížit administrativní náklady v oblasti registrace a postarat se o sběr u spotřebitelů. Je zde cíl 65% do roku 2016 se závazkem odběru malých zařízení u prodejců a to je omezeno plochou 400 metrů čtvereční. Těší nás, že byl nalezen kompromis ohledňující vnitrostátní potřeby a potřeby malých podnikatelů, protože ten závazek zpětného odběru platil i pro malé obchodníky a tak, aby celý systém fungoval, tak eh, je nemyslitelné to, že eh, by se nutila některá podnikatelé odbírat toto zařízení. Nyní paní Gardiny. Děkuji vám. Ono je to velice citlivé téma a velice důležité téma. Pan Florence už to zmiňoval. Hovoříme zde i o e, materiálech, které e, ohrožují zdraví a životní prostředí, ale máme zde také neuvěřitelnou možnost znovu získávat suroviny. Všichni víme, jak to potřebujeme. Kovy vzácných zemí, e, vzácné kovy, například za indium se platí tisíce eur za jeden kilogram ale vrátím se k tomu, o čem hovořil pan Florence, protože hovořil o mojí zemi. Ano, je to tak. Nesplnili jsme eh, úroveň, nebo nedosáhli jsme úrovně sběru, jaká je v severní Evropě, nicméně jsme učinili velký pokrok v minulých letech. Je se zde taká určitá nerovnováha v naší zemi, například na severu je úroveň změru mnohem větší než na jihu, například Benátky, můj region, jsou na třetím místě a zde máme úroveň sběru vyšší než 5,4,1 kg a jinde je to třeba jenom 0,4 kg. A Jinde je například e, sběr téměř stoprocentní. Je to trend, který je třeba hodnotit pozitivně. Loni zde došlo k nárůstu o 27%, takže si myslím, že bychom to měli nazírat pozitivně. Tedy to, co se stalo dosud a měli bychom také uznat, že jsme se zde vydali správnou cestou. Musíme vést e, informační kampaň, informovat naše občany a posílit všechny existující struktury. A možná bychom také měli určitým způsobem aktualizovat data, která možná nestíhají tolik ten rychlý pokrok kopírovat. Děkuji paní Sábru. Děkuji. OEZ e jsou zdrojem, který v posledních letech velice objemově narůstá a je to současně také velice nebezpečný typ odpadu. Tento typ odpadu není náležitě zvládán, často může skončit v přírodě, kde emituje toxický odpad. Návrh komise, jak zlepšit eh, situaci a zvýšit míru sběru eh, je velice vítaný. Ovšem situace se liší v jednotlivých zemích a to musíme brát v úvahu. Aby byla legislativa efektivní a eh, Eh, dobře prováděná. V Rumunsku není trh ještě saturován, to znamená, že eh, našeho odpadu není tolik jako v jiných členských státech. Pro nás je eh, důležité mít trochu více času, abychom se uspůsobili těm velmi ambiciozním cílům, které jsou stanoveny v nových eh, pravidlech. Zvýšení míry sběru eh, za, posle, za sedm let poskytuje určitou flexibilitu, ale ne dostatečnou obecně. Za to můžeme říci, že kompromis, vyváženost v cílech i v termínech. To je velice důležité. Chtěla bych poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za jejich práci během velice obtížných jednání s radou. Děkuji. Děkuji vám. Další řečník je pan Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Chci srdečně poblahopřát panu Florencovi k jeho úspěchu. Byla to Herkulova práce víc než tři roky na tomto tématu společně s výborem pracovat. Nechci opakovat to, co říkali kolegové. Chci tady zdůraznit malý aspekt, který je důležitý pro občany. Jedná se o úsporné žárovky, které jsou důležité, šetří 80 proudu ve srovnání s normálními žárovkami, ale obsahují také vzácné kovy a také rtuť. Obsahují 200, o 200% rtuti méně než eh, minulé teploměry, ale také tato rteď, rtuť musí být správně recyklována a tady jsme nechali občany na holičkách. Já jsem to zažil u nás doma. Já jsem se chtěl zbavit malých přístrojů a mně bylo řečeno, odvejte to do sběrného dvora mimo rámec města, máme otevřeno v úterý do půl čtvrté. A kdo pracuje, tak tam opravdu nemůže do půl čtvrté. A právě proto to musí být vhodnější pro občany. Takže úsporné žárovky se musí brát zpět v obchodech a nebo musíme najít jiné řešení. Jsem rád, že Karl Heinz Florenz a stínoví zpravodavé to prosadili. To je signál pro občany, že je bereme vážně a že jim tak také umožňujeme snadnější vracení těchto přístrojů. Thank you. Thank you. Děkuji, na ní má slovo paní Merkis. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve pogratulovala panu zpravodaji za jeho skvělou práci, kterou odvedl, protože ta práce také nebyla jednoduchá. Opravdu je to tak, že zlato přímo leží na ulici. My vlastně vyhazujeme vzácné kovy a v této době krize si to nemůžeme dovolit. Moderní zařízení, jako například mobilní telefony a další, obsahují celou řadu surovin, které si přejeme získat zpět. Hovoříme o tom, v této směrnici jde o sběr, ale nemá jít pouze o sběr. Pokud někdo Eh, vykuchá mobil a bude to například řezník, tak ten výsledek nebude tak dobrý, jako když to udělá nějaký odborník. Takže nejde pouze sebrat ten, to zařízení, ale také z něj získat to, co si získat přejeme. A je třeba tedy také pohlížet na otázky různého dalšího zpracování, přetavení nebo likvidace a zvolit eh, no, nejsnažší a nejlepší cestu protože často se to jenom eh, rychle vyváží na skládky mimo Evropu a to není dobré. Děkuji bardzo. Przede wszystkim chciałabym podziękować. Děkuji vám. Děkuji především našemu kolegovi Karl Heinz Florencovi, který odvedl skvělou práci. Veškerá práce, kterou odvedl na této zprávě, vyžadovala velice velkou důkladnost, eh, účast na celé řadě eh, zasedání, eh, rozhovory s celou řadou partnerů. A také se tady lišily názory na toto téma, ale všichni jsme měli na srdci jeden cíl, jak snížit množství OEZ, e který vzniká v EU. To je obzvláště důležité, protože eh, již bylo zmíněno, že je to také prostředek, jak šetřit naše zdroje. A současně eh, využití OEZ e eh, opětovně ve větší míře je také důležitým nástrojem, jak získat suroviny v EU. A e, teď je otázka, jak postupovat. Můžeme ovšem samozřejmě využívat suroviny z odpadů, z odpadního zařízení. To by nemělo končit někde na skládkách či v přírodě. Mělo by se naopak recyklovat. A také je to otázka, jak dlouhou dobu využíváme takové, o, taková zařízení. Velice často měníme naše zařízení za novější modely velmi rychle a e, také bychom měli využívat osvědčené postupy z Evropy. Dále otázka sankcí. To je také ta další nebo poslední úroveň provádění zákonu. Děkuji. Děkuji a konečně ještě paní Okony má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Velmi dlouho Evropané produkovali odpad, aniž by si kladli, na otá- kladli otázku jejich recyklace, nebo si ji kladli velice málo. A ještě i dnes velmi málo evropských občanů má na srdci recyklaci EEZ. Eh, e Uvedu příklad. Když jsem chtěla minulý víkend vrátit eh, eh, roz dvojku v obchodě, tak v každém případě ten prodavač vůbec nevěděl, co s tím udělat. Teprve jeho nadřízený mu řekl, že v obchodě je eh, opravdu možnost eh, odebírat od zákazníků takováto zařízení. To on teprve tak to zjistil, stejně tak jako já. 33%, jak už bylo řečeno, 33% OEZ e je sbíráno a náležitě recyklováno. Já budu hlasovat pro tento text, eh, který velice odhodlaně kolem kolega Florence vyjednal s dalšími. Děkuji mu za vynikající práci po řadu měsíců. On stanovuje cíl pro každý členský stát, který je určitým procentem do roku 2016. By to mělo být 85% veškerého OEZ e vzniklého na území státu. A především dává členským státům možnost, jak toho dosáhnout. Tím, že se eh, znásobí počet sběrných míst a také je zdarma možné odevzdat tato zařízení. To všechno umožní zvýšit míru sběru. Tato směrnice bude ještě posilovat tendenci ke změněnému chování evropských občanů. Vážení evropští občané, třiďme odpad, nic nás to nestojí, je to dobré pro planetu, je to dobré pro budoucí generace. A pane předsedo, já vám chci poblahopřát k vašemu zvolení a chci vás požádat, Eh, abyste eh, se také podílel eh, na energetické účinnosti a to tak, že byste méně používala klimatizace, snížila by se teplota v tomto sále, v tom mm, plenárních zasedání. Bylo by dobré regulovat teplotu v tomto sále jiným způsobem, aby bylo účinnější využívání energie. Děkuji vám. Ano, děkuji vám za námět. A nyní máme postup Catch the Eye. Předávám slovo prvnímu řečníkovi. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych především blahopřát našemu kolegovi Karl Heinzovi. Eh, vidíme, že i EPP, a ne pouze zelení, mohou velmi přispět v této oblasti. Eh, zpracování v malé míře, či dokonce nespracovávání OEZ. To pro životní prostředí i pro zdraví lidí eh, v EU představuje velkou hrozbu. Eh, rapidně se zvyšují objem odpadu a to vyžaduje velice rychlou reakci a to tak, že se přijme náležitá právní úprava, která bude Eh, která bude umožňovat sběr a recyklaci. Já jsem přesvědčen, že EU i členské státy by měly jasně nasměrovat podniky k lepšímu hospodaření se zdroji a to také prostřednictvím zhodnocování již vyřazených, ale stále použitelných zařízení či jejich částí. Je Trvale udržitelná výroba totiž souvisí s rozvojem inovací a s opětovním zhodnocováním již existujících zdrojů. Děkuji. Moc krát eh, děkuji. Elektronické a elektrické výrobky musí být eh, recyklovány kvůli tomu, že se jedná řádově o 12,3 tuny Eh, nazbíraných eh, produktů. Myslíme si tedy, že je potřeba investovat do sběru takovýchto, eh, takovéhoto odpadu. Často tyto produkty totiž obsahují takzvané vzácné kovy a tyto kovy také mohou zásadním způsobem poškozovat životní prostředí. Je tedy potřeba, abychom sbírali elektrický a elektronický odpad opravdu příslušnými metodami, Nesmíme dopustit, aby například eh, unikaly těžké kovy nebo jiné nebezpečné látky, například z plochých obrazovek. Při sběru takovéhoto odpadu ovšem až doposavat nejsme příliš úspěšní. Myslíme si, že je opravdu důležité, abychom měli jasnou představu o tom, co se sbírá a abychom zajistili že nedojde k oddělování nebezpečných látek takovým způsobem, že to v důsledku skončí v životním prostředí. Eh, ačkoliv máme celou řadu různých, ačkoliv máme celou řadu různých eh, nařízení stále spousta odpadů končí v, v životním prostředím a to je špatně. Je to také nemorální a to jak z finančního, tak z ekologického hlediska. Z finančního hlediska kvůli tomu, že minerály a chemikálie, které vyvážíme, jsou do Evropy často dováženy a my za ně také tedy musíme platit. Měli bychom tedy zvážit, co může a mělo by být používáno opětovně Jiné země ovšem s naším odpadem často neumí zacházet. Tím, že to spalují, dochází často k eh, poškození životního prostředí a také zdraví lidí na velkém území. Myslím si, že toto zpráva a toto, eh, tato regulace již dávno měla platit. Chtěla bych tedy poděkovat zpravodaji za to, že to eh, tady bylo představeno. Musíme také přestat vyvážet odpad. Musíme přestat eh, zneužívat naše sousedy. Moc krát děkuji. Pan Sonik, prosím. Moc krát děkuji. Nová pravidla pro recyklaci elektronického odpadu a elektrického odpadu budou podporovat recyklaci. Tato opatření budou postupně zaváděna a to je důležité, protože země budou mít čas na to, aby se přizpůsobili novým pravidlům. Jak již zde zaznělo, obrovským úspěchem je možnost velkých eh, prodejců zorganizovat sběrná místa, kde mohou spotřebitelé odevzdávat použité výrobky. To je jedním z nejsilnějších bodů to, této legislativy a jsem velmi, ráda, jsem velmi rád, že se to sem promítá předsednictví, polské předsednictví a Evropský parlament vyjednali opravdu dobrý kompromis. Jsem přesvědčen o tom, že nová pravidla budou lépe chránit jak životní prostředí, tak zdraví občanů. Věřím také tomu, že to povede ke snížení administrativního břemene, tedy k posílení hospodářství. Děkuji. Pan Gabrandy. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, na začátku ledna a začíná vlastně sezóna, kdy lidé předkládají své výroční zprávy za loňský rok. Víme, že ty zprávy nebudou dobré v situaci vysoké nezaměstnanosti, eh, zpomalující ekonomiky a propadu prodeje. Ale řeknu vám jedno tajemství. Nárůst v nákladech zdrojových suroven eh, Eh, vlastně ovlivní výsledky všech eh, obchodních společností, eh, dochází k jejich zdvojnásobení a to je velkou zátěží pro ekonomiky. A toto je klíčem té směrnice, o které dnes hovoříme, protože my vyhazujeme spoustu kobaltu, platiny z tříbra, vyhazujeme to, aniž bychom recyklovali a toto by mělo být, toto by měla být jedna z, z našich priorit, ale zdá se, že rada se na to nezaměřuje, na tuto obnovitelnost a my jsme proto vděční kom, komisi, která eh, umožnila kompromis společně s panem Florencem, zpravodajem. Tento kompromis není možná dostatečný, ale je alespoň něčím. Pan Westlund. Paní Westlund. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem ráda, když vidím, že Evropský parlament dosahuje změn směrem k zelenější ekonomice. Myslím si, že to, co navrhuje komise, je správné a je to to, co chtějí členské státy v této zprávě i v legislativě, o které budeme ještě dnes hovořit, se to projevuje. Je potřeba přijmout tvrdá opatření, aby eh, fungoval efektivně systém recyklace. Chceme recyklovat více, ale je to zatím velmi složité. Již jsme slyšeli o vývozech elektronického odpadu a to je velmi zásadní otázka, protože země v Africe a v jiných částech světa vlastně na svá bedra berou tento nebezpečný eh, odpad. My hovoříme o oddělených cílech, které se týkají malých spotřebičů, malých eh, eh, přístrojů, ale když nebudeme mít tyto oddělené cíle, nebudou recyklovány vůbec a doufám, že komise přijde s dobrým návrhem. Děkuji a dávám slovo panu Potočníkovi. Děkuji, paní předsedkyně dvě krátké odpovědi a jedna poněkud delší, eh, které se týkají těch věcí, o kterých dnes hovoříme a kterými se zabýváme. Co se týče rozdílu mezi členskými zeměmi, ano, ty rozdíly jsou. Eh, jsou tady velké úkoly a velké výzvy, ale jsou to i příležitosti, které mají země, zejména ty země, které jsou nízko na tom žebříčku a budou muset přijmout. Co se týče nanomateriálu? Myslím, že jsem jasně řekl, že si zaslouží zvláštní pozornost a že tu zvláštní pozornost dostanou eh, v rámci příslušné legislativy, na kterou se nyní zaměřujeme v rámci komise. A konečně, co se týče toho mého vyjádření, které se týkalo, nebo toho příběhu, který jsem říkal, eh, kterým jsem chtěl eh, nejlépe popsat tu naší cestovní mapu směrem k efektivnosti. Je to vlastně ten, ta klíčová cesta nebo klíčový příběh k budoucnosti. Mnoho eh, evropských zemí je dnes zadluženo a pokud chceme pro ně najít řešení, nemůžeme řešení najít bez stimulace růstu. A pokud chceme řešit stimulaci růstu řádně, musíme se zaměřit na konkurence schopnost Evropy Evropské unie. Tato konkurence je dnes vážným problémem. Tyto věci, které navrhujeme, lepší využití zdrojů, inteligentnější využití zdrojů. To je klíčová otázka, která nás vyvede z problémů, které máme. Já doufám, že to všichni chápeme či pochopíme. Ceny, tak jak to zmiňoval Geber Jan, ceny velmi rychle narůstají, to je úplně jiný opačný trend, který zaznamenáváme eh, ceny z tehdy ve 20. století ceny eh, vstupních materiálů, surovin klesaly s výjimkou eh, světových válek a ropné krize. V první dekádě 21. století je tomu naprosto jinak. Ceny stoupají. A Evropa závisí na dovozu, to musíme vzít v potaz a v nákladové struktuře je to daleko více než jenom náklady na práci. Potom je logické to, k čemu dochází v našich eh, obchodních a výrobních společnostech. Zaměřují se na inovaci, která, je, která přechází z produktivity zaměřen, která je náročná na práci na produktivitu, která je navázána na zdroje. A to je ten klíčový prvek problému, který má Evropa v finanční a ekonomické krizi dnešních dní. Doufám, že až přijmeme novou legislativu, tak budeme hlasovat ve prospěch tohoto klíčového bodu celého našeho řešení tak abychom průmyslovým podnikům dali jasný signál a jasnou motivaci k tomu, kterým směrem chceme jít. O tom hovoříme v této, tomto návrhu a jsem proto velmi rád, že cíl, který byl nastaven a nastaven vysoko, že tento cíl zůstal nezměněn. A chci konečně poděkovat všem eh, poslancům Evropského parlamentu, zejména panu zpravodaji Florencovi, s kterým se velmi dobře pracuje, protože jeho znalosti a jeho hluboké pochopení problému nám skutečně umožnilo dobrou spolupráci. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři. A nyní nakonec dostane slovo opět pan zpravodaj Karl Heinz Florenc který celou diskusi uzavře. Děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři. Vy jste, myslím, uhodil hřebíček na hlavičku, tak říkajíc, protože eh, všichni chápeme, že nyní jsme v bodě, kdy chceme zahájit třetí průmyslovou revoluci v Evropě a musíme proto pochopit, že potřebujeme chránit udržitelnost jakožto průmyslovou příležitost. A musíme ji brát vážně. Hovoříte také o zdrojích a surovinách, a připomněl jste mi tím jeden bod, který jsem úplně zapomněl. Já jsem totiž zapomněl lidské zdroje, mimo jiné zdroje v mé kanceláři. Paní Filip, eh, dovolte mi, vy jste se o tuto práci zasa- zasadila obrovským kusem odvedené práce, byla jste naprosto vedoucí osobností v tomto tématu a chci vám proto zejména poděkovat. Děkuji za slovo. Děkuji vám, pane Florenci. Tím se, dámy a pánové, dostáváme ke konci rozpravy o zprávě Karl Heinz Florence. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin v poledne.